Okay, colleagues, thank you, sorry. Vážení kolegové, omlouvám se, že jsem přišel trochu se spožděním, je to naprosto moje chyba. Další bod na pořadu jednání je sdělení předsedy. Pokud jde o jmenování zpravodajů a navrhovatelů, nicméně nic takového jsme neprovedli. Máme zde pouze dvě dohody o letectví. Většinou to dostává předseda a poté místo předsedové. Je to s Makajem a se Sri Lankou. Koordinátoři se rozhodli, že to tedy vypracuje předseda. Dále zde máme některá stanoviska, o kterých jsme hovořili. Koordinátoři se rozhodli, že eh, nebudeme činit žádné kroky. Byl to pracovní dokument eh, o jednotném trhu, dále je to sdělení o investiční politice pro země, které to nejvíce potřebují. Dalším tématem je sdělení týkající se zjednodušení v rámci VFR. Nevíme, jestli k tomu bude vůbec něco dělat výbor pro rozpočet, takže my nebudeme dělat nic. A dále sdělení týkající se místa Evropy v globální soutěži. A tady jsme se také rozhodli, že k tomu nebudeme nic vypracovávat. Pokud je o studie, koordinátoři se dohodli, že necháme vypracovat pět studií v tuto chvíli. Jedna o kabotáži, druhá o dopadu biopaliv, dále sociální podmínky v silniční dopravě, velké projekty TNT a zemědělství v souvislosti s cestovním ruchem. Dohodli jsme se, že pokud by zástupci STOA se věnovali jedné z těchto studií, především jde o studii o biopalivech, potom bychom místo toho měli studii jinou. Paní Lichtenberger říká, že jim neříkáme biopaliva, ale agropaliva. Je to tak? Takže studie na téma agropaliv by mohla udělat STOA a my bychom případně mohli udělat ještě jinou studii. Eh, zpravodaj o komitologii jste dostali. Pokud jde o slyšení, koordinátoři se rozhodli, že bude společné slyšení s ITRE o CEF a o možnostech financování. Bude to dopoledne 24. dubna. Také se podíváme na to, že bychom 8. května v úterý měli slyšení dopoledne o hlavních směrech TNT a odpoledne slyšení o balíčku v oblasti letectví. Ještě zjistíme, eh, ve které to bude místnosti a zorganizujeme to. Nicméně eh, byl zde návrh, že bychom měli eh, v úterý 8. Eh, května, eh, tedy dvě slyšení dopoledne a odpoledne. Zároveň koordinátor pan eh, Brinkhurst nám napsal dopis týkající se petice lidí z oblasti údolí Susa. Dám vám slovo, jakmile to všechno řeknu. Koordinátoři, kteří mají připomínky k dopisu pana Brinkhursta, mi je pošlou a já to předám dále panu Brinkhurstovi, aby na to mohl reagovat. My bychom měli ale jeho dopis, jelikož se jedná o petici, poslat předsedovi výboru, petičního výboru. A tento dále zpracuje. Ale samozřejmě, pokud vy k tomu máte nějaké připomínky, potom je přepošleme panu Brinkhorstovi. Koordinátoři se dohodli, že paní Tykao zůstane naší poslankyní zodpovědnou za gender mainstreaming. Pod bodem různé jsme měli relativně dlouhou diskusi pokud jde o přeshraniční prosazování. A koordinátoři chtějí požádat pana Kalase, aby vyjasnil právní základ směrnice, pokud jde o týden mobility. Výbor se rozhodl, že eh, týden 16. až 22. srpna kdy bude týden mobility. Budeme ve výboru mít prezentaci o městské mobilitě a o mobilitě. Mělo by to být na schůzi 17. až 18. Eh, září, promiňte. Zároveň chceme napsat předsedovi Šulcovi a požádat ho, aby parlament eh, sehrál prominentnější roli v rámci týdne mobility. Pokud jde o STOU, paní Tykau a pan Kančán, kteří jsou našimi zástupci ve STOE, jsou požádáni, aby vypracovali návrhy. Schválit bychom to měli mezi koordinátory na schůzi v březnu. Dále, pokud jde o obrovské nákladní automobily, Předseda byl požádán, aby kontaktoval komisaře Kalase vyjádřili jsme obavu týkající se veřejného prohlášení eh, o tom, že eh, tyto velké nákladní automobily budou moci jezdit přes hranice. Eh, parlament o tom nebyl řádně informován. Koordinátoři rovněž chtějí požádat právní službu. Zdá tedy naše právní služba má stejný postoj jako právní služba komise. Já jsem kontaktoval komisaře a dnes dopoledne mi bylo řečeno, že nedojde k žádnému veřejnému prohlášení, pokud jde o přeshraniční provoz obrovských nákladních automobilů. Při nejmenším k tomu nedojde do té doby, než eh, komisař Kalas přijde do výboru TRAN, aby nám řekl o svých záměrech. Takže pokud jde o postup, celá řada poslanců měla obavy a postup bude takový, že pan Kalas přijde do parlamentu, vysvětlí své rozhodnutí a určitě se dá očekávat, že nás čeká ožehavá diskuse mezi eh, tímto výborem a panem Kalasem. Nicméně je třeba zdůraznit, že na začátku já jsem měl také obavy, stejně tak jako koordinátoři, že zde docházelo k rozhodnutí bez jakékoliv konzultace parlamentu. Na to jsme jasně poukázali, komisař to také akceptoval a rozhodl se přijít do parlamentu, aby vysvětlil, co bude chtít dělat pokud jde o obrovské nákladní automobily. Pokud jde o Connecting Europe Facility v rámci TNT, a předseda požádá komisi o další informace, pokud jde o vnitrozemské přístavy, které vnitrozemské přístavy budou zahrnuty do páteřní i doplňkové sítě. Ukázalo se, že je zde E, určitá nejasnost, pokud jde o to, jaké vnitrozemské přístavy jsou zahrnuty do sítě TNT. Takže požádáme o vyjasnění. Zároveň jsme hovořili o kvalitě vzduchu v letadlech, hovořil o tom pan Kramer za zelené. Dohodli jsme se, že pan Kramer se obrátí na komisi, poté bude informovat koordinátory, až budeme mít více informací k dispozici od komise a také z dalších zdrojů. Poté se tím koordinátoři mohou případně dále zabývat. Dívám se na Kristofera, myslím, že je to všechno. Jenom ještě jedna věc. Pan Koch by měl být odpovědný za e-call. Eh, může na tom začít pracovat. pan Van Dalen, paní Lichtenberger, pan Leichtfried, pan Koch, pan Kančán. Máme zde celý seznam řečníků jenom k, ke sdělení předsedy o schůzi koordinátorů. Prosím stručně, pan Fandálen. Pane předsedo, jenom krátce. Těším se na reakci komisaře Kalase, pokud jde o dlouhé nákladáky. Myslím si, že pan komisař byl vždycky ochoten naslouchat parlamentu a myslím si, že to zaúčinkuje, že bude jasno. Chci také požádat kolegy, aby hovořili o těchto nákladácích, které jsou delší a těžší v dobrém a všechny ostatní pojmy, které se používají, nejsou správné, protože testy se dělaly v Nizozemsku s těmito nákladními vozy a ukazuje se, že výsledek je pozitivní, pokud jde o bezpečnost dopravy, pokud jde o to, že jsou schopny přepravit větší náklady. Chci tedy požádat, abychom používali pojem delší a těžší nákladní auta. try not to get into... Kolegové, prosím vás, nezacházejte do detailní diskuze o těch obrovských nákladních automobilech. Prosím, reagujte na to, co jsem říkala já, paní Lichtenberger. Já danke. Děkuji. Jenom krátce okomentuji dopis koordinátora Brinkhorsta Leona Turína k TNT společně s kolegy, kteří se mnou byli na té prohlídce. Eh, připravíme dopis pro koordinátora, předložíme vám ho, zdá se, že tady je značný informační deficit. A ještě drobná připomínka, pokud je o Connecting Europe Facility, pokud je o tuzemské přístavy, vnitrostátní přístavy, pokud eh, bychom u námořních, pokud by to bylo jako u námořních, abychom neměli jenom výčet, abychom věděli, co přesně tam je, protože do posud tam máme výčet těch přístavů, a e, na jihu nebyly stanoveny priority. Nevím, jestli je to možné, ale možná, že ta prioritizace námořní, eh, přístavů by mohla být také zmíněna, protože to bude zajímavé pro další plánování a projektování eh, aby se eh, více jezdilo do přístavů, aby byly více využity. Jak víte, tak to byl jeden z požadavků parlamentu, když jsme k tomu připravovali stanovisko, aby byla, aby měly přístavy rozhodující úlohu a k tomu potřebujeme prioritizaci a to platí nejen pro vnitrostátní, ale také pro námořní. Thank you, All Děkuji, paní Lichtenberger. Eh, já jsem eh, chtěl vám říci, o čem jsme hovořili na koordinátorech. Hovořili jsme především na, o vnitrozemských přístavech. Pokud eh, chcete jít někam dál, samozřejmě je to možné. Neříkám, jestli máte pravdu nebo nemáte ale specifická, specifický požadavek na koordinátorech se týkal vnitrozemských přístavů. Pan Leichtfried? Děkuji. Já bych se také rád přihlásil k bodu těch dlouhých a těžkých nákladních aut, ale nechci tady se hádat, mám trochu jiný názor. Ale myslím si, že jde o to, že máme platné právo, pokud jde o tyto nákladní auta. My jsme, eh, rada rozhodla, co k tomu má být. Členské státy se souhlasem komise pro své výstnostné území mohou provádět testy s těmito nákladními vozy. A podle mého názoru eh, postupovat tak, eh, jak se stalo teď, to je porušení evropského práva. Je pěkné, když za námi přijde komisař a řekne nám, proč to právo porušuje, ale to mě nezajímá. Pokud tady má být změna, tak by se měl dodržet procedurální postup, který je předepsaný, to znamená, E, návrh na komisi, tak abychom o tom potom rozhodli. Ale tak to nejde, aby člověk jako komisař, jako místo předseda komise by měl dodržovat platné právo. To, že ho porušuje, a teď, a vidíme, když se to zjistilo, tak se opatrně stáhne zpět a počká, kdy bude vhodná chvíle na to, aby to prosadil. Nejde o to, jestli je to špatné nebo dobré, ale jde o to, že dokud máme právo, které máme, nesmí komise právo porušovat. As tells... Jak mi často říkává komisařka Hedegardová, právo je právo. Já jsem hovořil s komisařem, jasně jsem mu řekl, jaký je náš názor. Nejde o to, jestli ty obrovské nákladní automobily jsou dobré nebo špatné. A každý si možná z nás myslí něco jiného. Pan Vandalen má asi jiný názor než já, ale to je v pořádku. Nicméně, má obava se týká suverenity parlamentu. A, a, a proto se domnívám, že bylo důležité obrátit se na komisaře a říci mu, že nejsem spokojen s celým postupem. Došlo zde k únivku informací, poté údajně před IOU bylo učiněno veřejné prohlášení. E, mně jde zkrátka o to, že komisař musí jít e, vždy nejdříve před parlament, než e, učiní nějakou změnu ve svém rozhodnutí. To je základní princip. Vracím se k tomu, co říkal pan Leichtfried je důležité, abychom měli eh, svůj vlastní právní názor, eh, abychom měli právní názor parlamentní právní služby. Máme zde eh, postoj právní služby komise. Ta říká, že je to v pořádku, že je v pořádku, aby členské státy povolily přeshraniční provoz obrovských nákladních automobilů. Je to tedy otázka subsidiarity. Nicméně používají používají existující legislativu, eh, které přiřadili novou interpretaci. Já nejsem právník. A proto eh, koordinátoři řekli, že potřebujeme vlastní právní stanovisko a požádáme o něj. Pan Kalas eh, nám přijde nejdříve vysvětlit své rozhodnutí předtím, než to nějak formálně vyhlásí. A to nám dává čas, aby naše právní služba se na to podívala. Máte naprostou pravdu v tom, co říkáte. A eh, moje role předsedy komise je že zde jde, že, že musíme bránit uh, suverenitu parlamentu a že není možné, aby bez konzultace s námi docházelo k takto zmíněné interpretaci práva. Velice stručně. Víme, kdy k tomu dojde, bude to na řádné schůzi nebo to bude informace pro koordinátory. Je 9.30, já jsem ehm, telefonoval za dvě minuty 9, takže ještě nevím. Asi to bude na schůzi výboru, protože zorganizovat něco jiného by bylo těžké. Komise potřebuje čas a my také potřebujeme čas. Pan Kančan? Pane předsedo, dobře, pokud jde o tu zprávu, která se týká STOA, zde my máme dvě požadavky, dvě zprávy, které byly provedeny, ale bohužel ještě nebyly vzaty do úvahy a Eh, co mě trochu zneklidňuje, je 8. květen, termín 8. květen. Teď jsme v únoru a eh, tady bychom měli uspořádat hearing o TNT a o ČEF. CEF. CEF. A já Mm, to vidím jako termín dost dlouhý a pro CEF to je v pořádku, protože to se týká 2014-2020, pokud jde o TNT a plánování. Já myslím, že to bychom měli ale urychlit, poněvadž případné finanční nástroje, o těch jsme hovořili včera, o těch budeme hovořit i e, příště na schůzi, a, mm, takže pokud bys to mělo aplikovat, tak já si myslím, že to plánování by mělo být jasné zde a já si myslím, že to bychom měli tedy urychlit eh, a měli bychom to oddělit od CEF. CEF to je něco jiného. A já si myslím, že eh, tak to bychom to měli udělat, protože jinak eh, zde mm, mm, už jsme tedy v tom programovacím období 2007-2012, mm, ale takže bychom to měli urychlit já se snažím, ale eh, eh, Connecting Europe Facility, CEF, to bylo jako vlastně první a eh, vlastně my jsme už v březnu. Takže my to asi neurychlíme a to poněvadž zde ještě do toho padnou velikonoce a nejenom tedy křesťans, západokřesťanské, ale i tedy ortodoxní velikonoce, tedy, které e, jsou jiný den, takže to do toho padne. Já e, jsem si nemyslel, že se stanu expertem na to, kdy se konají ty různé velikonoce, tak ale teď už jsem se poučil a je to tak. A my bychom měli tedy mít dostatečný prostor, abychom mohli pozvat experty a další účastníky, takže F8 květen, ten přijde na to tata. A a zde eh, zpravodajové naznačili, že si nemyslí, že asi bychom mohli hlasovat dříve než v září nebo v říjnu zde ve výboru, takže času je dost. Já vím, že to je důležité, já vím, že je tady hodně věcí, které se teď dějí v členských státech a ale přesto si myslím, že 8. květen to je první, možné, první možný termín, kdy se to podaří. Já jsem to zvažoval, zdali bychom to nemohli e, společně udělat s CEF, ale ne v žádném případě, takže je to, jak to je. But we will start. Ale pokusíme se to udělat co nejrychleji beru na vědomí. Věřte, snažíme se to urychlit spolu se zpravodají pan Mocakos k tomu ještě. Já zcela souhlasím s eh, žádostí kolegy eh, řešit otázku té velice rychle, ale já s panem Hertugem, Hertugem se tomu také věnuji a e, k tomuto tématu především musíme mít, práv, musíme mít slyšení a i z důvodu právních e, to nešlo všechno urychlit. A takže bohužel není to proveditelné a právě proto zde máme ten termín 8. květen, i když také bychom byli dali přednost dřívějšímu termínu. Pan předseda, ano. Tady jde o tu proceduru v parlamentu. Ten, kdo byl dřív předsedou eh, nějakého orgánu zde v parlamentu, takže víte, že tady v tom eh, parlamentu je to dost těžké. Někdy pan Koch. Děkuji. Pokud jde o dlouhé vozy, tam říct něco pozitivního, to je těžké, ale jde mi o to, abych požádal, abychom se nenechali naivně nalákat na falešnou stopu, protože jde o to, abychom nezapomínali na biopaliva druhé generace, která se vyrábí. Neměli bychom zapomínat na to, že to má pozitivní dopad i na ekobilanci. Ano, my potřebujeme i v zprávu o definici agropaliv, vidím, jak vidím, paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu mluvit o žádných palivech, pokud souhlasíte velice stručně. Bych navázal na pana Kramera. On přišel s tou otázkou vzduchu, kvality vzduchu v, eh, na palobách eh, letadel. Víme, že tady jsou velké různé lobbystické skupiny, které se snaží přesvědčovat. Já eh, já nejsem hm, expertka na to, tak nemohu říct, zda je to problém nebo ne, ale já vím, že zde před pár lety to byl případ konkrétních typů letadel, kde ten, to ovzduší, ty systémy tam nebyly v pořádku, ale já se ptám, eh, koho budete kontaktovat, eh, od koho se budete snažit získat informace. Já, pan předseda říká, já nebudu kontaktovat nikoho. Rozhodnutí koordinátorů, to bylo rozhodnutí pana Kramera, že on sežene podklady k tomuto a potom nám to předloží, pokud nějaké sežene. A názor koordinátorů je, že zatím nebudeme dělat nic, jakožto výbor. Počkáme, eh, s čím přijde pan Kramer. On obstará podklady třeba od odborových organizací či kohokoliv jiného a poté to předloží eh, eh, koordinátorům, pokud se mu to podaří, a potom koordinátoři rozhodnou, jak s tím naložit. Aha, paní Foster, já jsem to asi špatně pochopila, protože když jsem slyšela tady od vás tu zprávu, ne, pan Kramer se tomu bude věnovat. Pan Kramer. Dobře. Dobře. Ještě nějaký další bod eh, k sdělení předsedy o průběhu schůze koordinátorů. Ne, takže akceptujete zprávu o schůzi koordinátorů a nyní přejdeme k dalšímu bodu programu, což je moje zpráva, která se týká eh, minimálního výcviku námořníků a Měl bych vám prezentovat návrh zprávy. Máme zde návrh komise, který se týká transponovat eh, změny, které již členské státy odsouhlasily v rámci úmluvy STC 2TV, v rámci organizace IMO, a to tak, aby evropská legislativa byla v souladu s touto změnou umluvou STCV, což je konvence umluva Mezinárodní námořní organizace IMO. Tudíž manevrovací prostor je zde omezený, eh, co se týče změn v obsahu návrhu komise. A eh, všechny eh, předchozí novelizace STCV již byly transponovány do evropského práva prostřednictvím směrnice. A já jsem ale e, trochu provedl změny v transpozici manilské novelizace a především se snažím o vylepšení formulací, aby to bylo jasnější a tak, aby i ten předpis byl v souladu s aktuálním vývojem. Eh, věcnou změnu jsem provedl jenom tak, eh, pokud jde o požadavky na dobu odpočinku, že to je třeba zachovat i v případě výcviku. Pokud jde o nové návrhy eh, ve směrnici, tak všechny členské státy by měly předkládat podrobné informace o průkazech způsobilosti jednotlivých námořníků, a to Evropské komisi každý rok, a tak, aby komise si udělala lepší obrázek o profesi námořníků v Evropě. Takže já bych tam také chtěl provést tyto změny. To znamená posílit ochranu osobních údajů, to znamená e, zajistit anonymizaci údajů. Já nevím, zdali slovo anonymizace vůbec v angličtině existuje, ale oni to tak používají. A jiným slovy, aby tam nebyla uváděna jména námořníků. Potom jde o to zajistit, aby údaje byly předávány pouze pro účely statistických analýz. Je třeba zajistit, aby statistické údaje eh, založené na základě těchto informací byly veřejně dostupné a zde tedy podporuji schromažďování údajů o profesi námořníků na evropské úrovni poněvadž je třeba získat celkovou představu o zaměstnanosti v tomto odvětví. A v souladu s s revidovanými ustanoveními a komitologii v souladu s Lisabonskou smlouvou zavádím nové znění, tak abychom lépe reflektovali i mm, to ujednání eh, z roku 2011, co se týče aktů v přenesené působnosti. Je třeba i i e, opravit e, to nedostatečné rozlišení mezi tedy definici průkazu kompetence a průkazu odborné způsobilosti. Takže já zde toto navrhnu komisi. Madelská eh, umluva eh, nabyla účinnosti k prvnímu lednu tohoto roku, takže si nemůžeme dovolit žádné skluzy, pokud jde o harmonizaci evropského práva s požadavky manilské novelizace umluvy, tak abychom se nedostali do kolize mezi na evropskými závazky a národními závazky členských států a těším se, že budu úzce spolupracovat s dánským předsednictvím a že se brzy dohodneme. Já jsem předložil určité pozměňovací návrhy k návrhu komise, jak víte, eh, kde navrhuji určité modifikace a doufám, že to bude přijatelné i pro Evropskou komisi. Kromě toho hm, jsem velice úzce spolupracoval s panem Oli Kristensenem, který je zpravodajem za výbor EMPL, připravuje stanovisko k tomuto eh, a týká se to změn článků Eh, které, stanovuje, eh, které stanovují výjimky z minimální doby odpočinku, protože vypadá to, že by to mohl být takový precedent eh, mm, pro to, že bychom zavedli takové oslabené ustanovení doby odpočinku ve smyslu manelské úmluvy, což by bylo oslabení ve srovnání se našimi evropskými předpisy. Takže my spolupracujeme s výborem EMPL, tak abychom se rychle do dohodli za dánského předsednictví a abychom zajistili, že transpozice manilské dohody se dostane co nejdříve do evropského práva. Takže to je moje zpráva. Pan Kumucakos se hlásí o slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nás tato otázka velice zajímala. Je to samozřejmě strategická věc, školení, výcvik námořníků. A je nutné zabránit jakémukoliv zhoršení v této oblasti. Musíme bojovat proti eh, zhoršení tím, že se bude investovat do této profese, do bezpečnosti a do ochrany pracovních podmínek námořníků. Já v každém případě vítám návrh komise a pozměňovací návrhy, které umožní, aby naše legislativa odpovídala změnám z Manelské konference, která se konala v roce 2010. Pane předsedo, určitě zde se vydáváme správným směrem, já podporuji vaše návrhy. Myslím, že bychom měli zdůraznit, že údaje posílené komisi musí být využity výhradně pro statistické účely. Je zde několik věcí, které bych chtěl zmínit. Za prvé, vstup v platnost směrnice, o které zde hovoříme. A to, do jaké míry je to relevantní pro manilskou dohodu, která vstoupila v platnost 1. ledna 2012. Náš legislativní postup ale ještě pokračuje, to znamená, že budeme mít při nejmenším 6 měsíců spoždění a to představuje problém. Eh, lodě vlajky členských států Evropské unie budou, mít, eh, budou muset respektovat mezinárodní umluvu, ale zároveň nebudou mít odpovídající legislativu na úrovni společenství. Zároveň zde máme problém eh, třetích zemí, se kterými se obchoduje. Tyto země už eh, třeba implementovaly manilské změny. Nevím, pane předsedo, jak se tato situace bude řešit, ale v každém případě musíme co nejrychleji implementovat tuto směrnici, dokončit ji a uvést ji v platnost. Nejsem si jistý, jak se můžeme dostat z této situace, ale v každém případě je potřeba, abychom jednali co nejrychleji. A poslední připomínka. Je mi jasné, že nemůžeme k současnému dokumentu připojovat eh, nové údaje nebo dělat nějaké změny v úmluvě. Nicméně je zde eh, jedna věc, která je nesmírně důležitá, a to je výcvik námořníků a potřeba bojovat proti pirátství. Tyto dvě věci jsou úzce propojené. A já myslím, že je to skutečně důležitá věc, protože pirátství je velkým problémem v současné době. Kdybychom byli schopni něco takového dostat do textu, možná v úvodním ustanovení bylo by to dobré. Já předložím pozměvací návrh. Možná by bylo dobré eh, eh, provádět výcvik námořníků a také s ohledem na boj proti pirátství. Eh, mnohokrát děkuji, já předložím pozměvací návrhy. Děkuji, pan Učas. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za eh, návrh a eh, určitě i jeho zkušenost hodně přispěla eh, k vývoji této agendy. Já myslím, že musíme být z premisy, že manévrovací prostor pro případné změny je víceméně omezený, protože v podstatě jde o rekodifikaci předchozích směrnic, o e, výcviku a certifikaci průkazech námořníků a návrh komise v podstatě e, se snaží o adaptaci e, evropské legislativy s vývojem umluvy. Ale komise a respekt, respektive předseda Simpson zavádí velice dobré změny do textu eh, navrhovaném směrnici, především objasňuje určité věci. Je to více explicitní. Především je třeba posílit eh, otázku ochrany osobních údajů, schromažďování osobních údajů, protože zde se zavádí tato povinnost. A to znamená, že členské státy eh, budou mít povinnost zveřejňovat eh, údaje, ale s tou zárukou, že eh, mm, tam bude ochrana těchto údajů zaručena. Také je třeba říci, že je užitečné schromažďovat údaje o námořní profesi na evropské úrovni. Myslím si, že toto určitě bude mít pozitivní dopad na mm, tyto profese a i na to, že se bude řešit otázka nezaměstnanosti, která je tak charakteristická i v tomto odvětví. A poslední věc. Objektivně řečeno, jsme ve skluzu, jak řekl kolega Simpson i Kumacakos, a musíme tedy urychlit celý proces tak, aby normy eh, Manilské úmluvy z roku 2010 vstoupily v účinnost Eh, co nejdříve, protože ta Manelská umluva nabyla účinnosti 1. ledna 2012. Děkuji, paní Foster. Thank you, chairman, and, um... Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za vaše slova ke zprávě, na které pracujete. Myslím, že celkově můžeme podpořit to, co se snažíte udělat. Je jasné, že potřebujeme žádný výcvik pro námořníky, a odpovídající certifikáty. E, jediný problém, a myslím, že už jste ho zmínil, e, je, že když dochází k převádění údajů z jedné databáze, například EMSA, do jiné databáze, nebudou systémy vždy nutně kompatibilní. Takže myslím, že to je potřeba zohlednit ve chvíli, kdy se bude od členských států požadovat, aby předávali tyto informace. Takže je potřeba, aby zde byl realistický časový harmonogram, určité přechodné období, aby členské státy mohly e, tyto požadavky dodržet. Další důležitá věc je anonymizace v angličtině zde máme takové složité slovo. Myslím, že ten pozměňovací návrh, který jste předložil, věc eh, vylepšuje, protože není možné, aby osobní údaje námořníků se jednoduše předávaly, takže je dobře, že jste posílil tuto část a já doufám, že komise a všichni ostatní tento návrh zohlední. Děkuji. Anonymizace, to nebylo původně moje slovo. Převzal jsem ho pan Tusas. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός αποτελεί το κέντρο διαμόρφωσης των Já bych chtěl říci, že eh, se hodně zabývám otázkou eh, tohoto odvětví eh, výcvikem námořníků a ochranu životního prostředí, stejně tak jako eh, životu. Domníváme se, že návrhy předložené zpravodajem a změny, na kterých se už členské státy dohodly v rámci Mezinárodní námořní organizace, a změněná úmluva eh, jsou eh, celkově dobré věci, nicméně já bych měl několik připomínek. V tomto odvětví eh, nejsou úplně jasné podmínky pro výcvik námořníků a není úplně jasné, jaké jsou vždy požadavky. Je to pravda nejenom v Evropské unii, ale také ve třetích zemích, eh, kde to představuje ještě větší problém. V posledních letech došlo ke změnám v technologiích, které se používají na lodích. Došlo eh, k užívání technologií high-tech, ale nedošlo k odpovídajícím změnám ve výcviku posádek které pracují na lodích. A to představuje nebezpečí pro mezinárodní mořeplavbu. může to ohrozovat, ohrožovat bezpečnost na mořích a může to ohrožovat životy námořníků. Je stále méně času na vykládání lodí. To znamená, že jsou zde těžší pracovní podmínky. Nicméně návrhy zpravodaje jdou správným směrem, jsou pozitivní. Je dobré, že se snaží zlepšit situaci v oblasti výcviku námořníků. Nicméně chtěl bych říci, že opatření, která byla navržena, nejdou dostatečně daleko. My předložíme některé pozměňovací návrhy a já doufám, že budou přijaty. Tak, aby posádky lodí, včetně velkých výletních lodí, měly eh, stejné podmínky protože eh, často máme některé členy posádky, kteří nejsou odpovídajícím způsobem chráněni. Eh, námořní legislativa byla pozměněna v roce 2006 mezinárodní, eh, Mezinárodním námořním odborovým svazem. Myslím si, že instituce Evropské unie eh, ztratily důležitý čas, eh, který měly využít na to, aby inkorporovali změny do své legislativy. Myslím, že musíme pracovat co eh, nejrychleji a snažit se to nejrychleji zlepšit výcvik námořníků. Eh, Nejprve eh, musím vyjádřit souhlas s kolegem Jorgosem, že je třeba bojovat proti piráctví. Ale rovněž, stejně jako ty, bych chtěla, aby dostalo se jim konkrétního vzdělávání, školení a je třeba i eh, do těch zahrnout to do těch stávajících good practices, dobrých postupů. To již existuje v rámci IMO, takže eh, neměli bychom nic vymýšlet, co již existuje. Za druhé, pane předsedo, já nevím, zdali jsem před chvíli to dobře pochopila, ale pokud jde o ta evakuační cvičení, cvičení přípravy na uh, situace, různé naléhavé situace, krizové situace, takže je třeba uh, Eh, si uvědomit, jak to bude zapadat do doby odpočinku. To znamená, kde, kdo je eh, v době odpočinku, tak může odpočívat třeba i tak, že spí, a ne, že bude eh, ve výcviku. Takže víme, jak ten spánek je důležitý pro dopravu, ať to platí pro silniční dopravu či pro leteckou dopravu. Já myslím, že to tež platí i pro námořní dopravu. For the commission, Mr. Karimitsos. Za komisi pan Karamicos. Thank you, Mr. Chairman, and thank you very much. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za velice dobrou zprávu. Děkuji všem poslancům parlamentu. Myslím, že eh, všichni eh, souhlasíte a souhlasíte také s tím, že bychom měli urychlit proces, aby tato legislativa vstoupila v platnost co nejdříve, protože se v podstatě jedná o transpozici mezinárodního práva. Sdílíme vaše názory týkající se toho, že bychom měli zajistit eh, odpovídající ochranu údajů. Omlouvám se za to anglické slovo, které jsme zde použili, ale některé termíny přebíráme. Pokud jde o dobu odpočinku, měli bychom možná počkat na to, co předloží kolegové z výboru pro zaměstnanost. Nicméně eh, se budeme snažit eh, s vámi a s vašimi kolegy nalézt co nejrychlejší řešení. Eh, samozřejmě je třeba dodržovat evropskou legislativu, která již je platná. Pan Kumucako s paní Vlasto, myslím, zmínili pirátství. V rámci IMO Existují určitá doporučení, nicméně e, se netýkají výcviku námořníků. Jedná se o nejlepší praxi, jak by lidé měli reagovat v případě útoku, jak by měly být lodě vybaveny. Komise se na tuto věc také podívala. Nicméně Možná bychom otázku výcviku s ohledem na piráctví mohli řešit v rámci IMO a snažit se nalézt nějaké řešení v textu. Uvidíme, jestli bude možné nějak odkázat na eh, tuto věc, nicméně není možné to změnit v tomto právním textu. Pokud je o ochranu osobních údajů, já myslím, že bude možné eh, zde nalézt rychlé řešení. Je zde dále institucionální otázka, to je implementace aktů v přenesené pravomoci. Víme, jak tato věc funguje. A pokud jde o tuto věc, eh, jedná se o změny, které už byly dostatečně vyjednány v rámci IMO. Takže myslím, že eh, aktiv přinesené pravomoci by neměly být kontroverzním tématem, které by spozdilo přijetí této legislativy. Nicméně v každém případě se i v této oblasti budeme snažit nalézt co nejrychleji řešení. Mnohokrát vám děkuji za práci, kterou odvádíte, že jste se snažil zlepšit daný text. Rada na tom také pracuje a doufám, že před létem budeme schopni dosáhnout schody na tomto textu. Mnohokrát děkuji. Já bych reagoval na některé připomínky. Kolegové měli dobré připomínky týkající se výcviku námořníků, co je potřeba udělat eh, více. Eh, já souhlasím v podstatě se vším. Eh, máte pravdu, to, co říkal pan Tusas či paní Vlasto. Nicméně realita je taková, že mám před sebou text IMO. Já bych samozřejmě byl rád, kdybych měl kompetence změnit text IMO. Možná vás ale překvapí, že tyto kompetence nemám. Jde zde o transpozici textu. Jediný způsob, jak já tento text můžu změnit, jsou části, které mají vliv přímo na nás jako Evropskou unii. Jedná se třeba o postup komentologie nebo o ochranu osobních údajů. To jsou tedy oblasti, kde mohu zasahovat. Takže pokud jde o to, co říkal pan Komucakos a výcvik s ohledem na piráctví, já s tím v žádném případě nemám žádný problém, aby se něco takového dělalo. Nicméně není to v tomto textu IMO. Jestli by IMO měla dělat více v této oblasti, to je jiná věc. Máme zprávu pana Fleckensteina o MC. E. To může být oblast, kde můžeme zdůraznit potřebu lepšího výcviku námořníků s ohledem na pirátství. Nicméně tato zpráva je spíše technická, odborná a jedná se o transpozici práva. Pan Tusas řekl, že předloží pozměvací návrhy týkající se výcviku. Já budu muset jít proti těmto návrhům. Asi nebudou přijatelné, pane Tusasi, protože to, co zde děláme, je transpozice textu IMO. Eh, nejde o to, že bych eh, nechápal, o co vám jde, ale tohle zkrátka není to správné místo. V každém případě musíme tlačit na IMO, aby existovaly lepší standardy výcviku námořníků. Eh, na tom se, myslím, shodneme. Cvičení jako součást uh, tréninku Eh, paní Vlasta to tady eh, zmínila. Eh, nicméně my zde máme normální, normální výcvik a udělování certifikátů v rámci transpozice textu IMO. Takže to byly body, které jsem chtěla zmínit, když, jsem, když mám reagovat na to, co říkali kolegové. Asi se shodneme na tom, že toto není zpráva, která stanovuje úroveň výcviku námořníků v EU. Jedná se o zprávu, která transponuje legislativu IMO do evropské legislativy, takže to musíme udělat. Dále zde zazněla stížnost, že máme spoždění a tak dále. Máte naprostou pravdu. Ale spoždění máme kvůli Evropskému parlamentu. Výbor EMPL požádal o článek 50. Chtěli mít eh, společnou zprávu. My jsme se proti tomu postavili a to vedlo ke spoždění. Rada je připravena jednat, dánské předsednictví je připraveno jednat, je to pouze eh, toto hloupé pravidlo 50, které máme v Evropském parlamentu, které způsobilo spoždění. Takže spoždění nespůsobila komise, ani rada, ani IMO. Spoždění způsobil Evropský parlament. A máte pravdu, že musíme tuto věc vyřešit co nejrychleji a transponovat eh, legislativu IMO do evropské legislativy. Huta pro pozměvací návrhy je 22. březen v poledne. A prosím, technické pozměvací návrhy. Dále hlasování v Trán v Dubnu a v květnu, v červnu by to mělo být na plenárce. Takže mělo by se to dokončit do eh, konce dánského předsednictví. Pan Kumocakos, jenom otázka na vás. Pokud jde o výcvik námořníků s ohledem na piráctví, bylo by možné to mít eh, v úvodních ustanoveních, tak aby se neměnil právní text, ale možná jenom v úvodním ustanovení. Předseda. Ano, asi ano ale potom by mohl přijít pan eh, Tusas a říci, a akceptoval byste eh, všechny tehle ustanovení jako úvodní ustanovení, já nechci otevřít pandořinu skřínku. Já bych navrhl vám, pane Komucakos, a abyste se snažil svoji připomínku umístit do zprávy pana Fleckensteina o EMSE, protože zde se jedná o čistě technickou transpozici. Já samozřejmě se nemůžu zapojovat do eh, domácích eh, řeckých problémů. Pan Tusas, pane předsedo, myslím, že bychom nemo- neměli tuto věc eh, rozšiřovat a zahrnovat věci, jako je třeba piráctví, takže s vámi souhlasím. Jenom ještě jedna malá připomínka. Mezinárodní i evropské organizace, stejně jako ETF, což je odborový svaz v daném odvětví. Všechny tyto organizace, včetně odborových organizací, jsou proti některým těchto bodům, které se týkají rozšiřování výcviku námořníků na další oblasti. Dobře, takže jak jsem řekl, tak to bude. Děkuji. A další bod našeho programu. Eh, to je, co leží na srdci našim občanům a podnikatelům, pokud jde o jednotný trh. Připomínám, že IMCO přijímá eh, zprávu z vlastní iniciativy, která se eh, právě týká těchto 20 eh, hlavních obav, které mají občané a podniky a pokud je o registrace motorových vozidel a práva cestujících, tak to je definováno jako dvě obavy. Právě jako to, co nejvíce leží na srdci. Takže registrace motorových vozidel. První. Unie zavedla jednotný harmonizovaný systém Eh, eh, registrace motorových vozidel, respektive technických průkazů, tak, aby se usnadnilo pořizování či převody motorových, motorových vozidel v EU. Princip, pokud vlastník motorového vozidla má eh, tedy ten evropský typ technického průkazu, tak potom registrace, registrace, technické prohlídky, pojistné smlouvy, všechno by se mu mělo usnadnit převést do jiného členského státu. Nicméně Dostáváme spoustu stížností od občanů, kteří musí vyplňovat těžkopádné formality a především pokud jde o e, to, když chtějí e, si auto registrovat v jiném členském státě. Takže to by nemělo být takto. Proto je zde co zlepšovat a to především, co se týče e, implementaci příslušných předpisů v členských státech. Rovněž také apeluji na komisi, aby přijala evropská pravidla, která se týkají technické způsobilosti motorových vozidel, což usnadní právě tu přezranční registraci, pokud jde o práva cestujících. Tak my jsme již vedli dlouhou diskusi, když jsme diskutovali o zprávě pana Taylora, to se týkalo letecké dopravy a práv cestujících. Takže já bych zde Eh, samozřejmě chtěl, abychom zde byli v souladu s tím, co se jedná i jinde. Takže pokud je o harmonizované prosazování ochrany pasažerů cestujících v EU, to je velice důležité pro naše občany, kteří cestují a je třeba i zajistit rovné podmínky eh, pro eh, operátory, pro subjekty v oblasti dopravy. Legislativa mm, se musí urychlit, především, především pokud je o mobilitu a komise by měla zavést i tato práva pro multimodální přepravu, dopravu. A takže určitě je zde celá řada otázek, které třeba ještě vyřešit. A proto právě práva o cestujících je něco, čím se zabývá i pan Taylor a pan Bach také bude připravovat další zprávu o právech cestujících eh, ve, v celém sektoru dopravy. Tyto dvě zprávy jsou zásadní eh, pro nás, pro náš výbor TRAN a já se pokusím v tomto stanovisku pro vnitřní trh eh, zajistit takový globální pohled, aby ten náš přístup byl konsistentní, systematický. A v zásadě o to jde. Vnitřní trh konkrétně má řešit obavy občanů a podnikatelů a k tomu máme zprávu z vlastní iniciativy pan Harbour a jeho tým eh, a zapojili i další výbory a eh, takže ty ostatní eh, výbory přispívají do eh, zprávy výboru z vlastní iniciativy a moje stanovisko právě eh, se netýká toho, o co jde v dopravě a jak přispívá k jednotnému trhu. Ne, tady jde o tyto dva konkrétní aspekty, které byly vybrány jako, co, jako obava občanů, mm, co se týče fungování jednotného trhu. Takže mm, to je to, co bych k tomu chtěl říci. A mám zde pana Bacha, paní Foster, a takže začnu s panem Bachem EPP. Ja, vielen Dank. Děkuji. Vy jako předseda už jste uvedl dva nejdůležitější body. Za prvé registrace motorových vozidel a práva cestujících. Pokud je o registraci motorových vozidel v členských státech, tak bychom měli skutečně zajistit, aby finanční i administrativní zátěž byla pro občany menší. Pokud jde o daně, tak tam platí to, že bychom měli mít evropský přístup. Je tu ale ještě další aspekt a to jsou technické kontroly motorových vozidel. Tady potřebujeme vzájemné uznání mezi členskými státy v celé řadě aspektů. Je to společná definice eh, testovací standardy, evropská databáze, která by měla být centralizovaná, tak abychom měli v rámci Evropy srovnatelnost. Také dynamický další rozvoj testovacích a kontrolních metod, metod budou předpokladem pro bezpečnější dopravu na silnicích. Pokud je o práva cestujících, tady jsme udělali v minulých letech pokrok, tím myslím různé typy dopravy, Eh, ať je to eh, lepší situace v letecké dopravě, ale tak, jak už jste řekl, pane předsedo, tak potřebujeme společný evropský rámec pro cestující ve všech typech dopravy. dopravy. A nejde jenom o vertikální harmonizaci, ale také o horizontální harmonizaci na základě lepších informací a lepší srovnatelnosti, abychom potom zabránili diskriminaci mezi jednotlivými typy dopravy. Zejména si myslím, bychom se měli a musíme věnovat zejména právům cestujících s omezenou mobilitou, jak už jsme často zjistili v oblasti turistiky a cestování, narážejí tito na překážky a problémy i v rámci jednotného trhu. A měli bychom se věnovat také insolvencím eh, leteckých společností, ke kterým dochází. Jsou to insolvence, které se dotknou eh, milionů cestujících a já si myslím, že bychom tady měli zmínit naše usnesení z roku 2009 ale celkově si myslím, že jste vypíchl dva nejdůležitější body. Vysvětlil jste je a myslím si, že tady budeme dělat dobrou zprávu. Děkuji, eh, paní Savisa. Děkuji, pane předsedo. Nemám eh, v zásadě asi nic nového, co bych doplnila. Märkust või küsimust ja... Jenom pár eh, konkrétních eh, poznámek eh, či otázek a především pokud jde o ty technické kontroly. Já myslím, že bychom měli mít společná pravidla pro technické kontroly motorových vozidel, ale pokud vím, potom to provádění těch pravidel, to je komplikované. Třeba když motorové osidlo v jedné zemi dostane mm, mm, technickou, tak e, je těžké e, ověřit platnost e, toho v jiné zemi. Těžké zjistit, zda prošlo technickou nebo ne. Další poznámka. Samozřejmě i podporujeme snížení administrativy, podporujeme zjednodušení pravidel, ale nesmíme zapomínat, že i přes eh, všechna ta posílená pravidla, tak eh, často lidé kupují eh, odcizená motorová vozidla, která jsou převážena nezákonně přes hranici, takže tady bychom na to také měli mít pravidla, která se budou řádně aplikovat. A pokud jde o mm, práva cestujících v autobusové dopravě, ano, tady mm, e, lituji, že parlamentu se nepodařilo splnit svůj původní cíl, pokud je o tato práva. A mm, i malé země pořád ještě jsou mimo e, pole působnosti směrnice. Takže když jsme hovořili o právech cestujících v autobusové dopravě, tak tehdy mm, se říkalo, že práva všech cestujících ve všech způsobech dopravy, že by měla být zakotvena v jednom dokumentu, ale bohužel ne. Pořád máme čtyři různé směrnice, ale potřebujeme to dostat do jednoho předpisu, aby to bylo v takovém nějakém přiměřeném rámci. To je všechno. Děkuji. Pan předseda, děkuji paní Foster. Děkuji, pane předsedo. A já chci poděkovat za vaše eh, eh, představení vaší zprávy, pane předsedo. Děláte hodně zpráv, to vypadá. A určitě, pokud je o motorová vozidla, já zcela stoprocentně souhlasím. Ano, vy si koupíte auto ve Francii, v Belgii a tak dále, tak eh, přece mají eh, všechny, eh, eh, jsou vybaveny všemi těmi, doklady od výrobce a tak dále, tak proč je s tím problém? A, ano, mm, a, a, takže v Schengenu nejsou hranice, takže samozřejmě je to potom lehčí i pro ty zloděje, aby po Evropě jezdili s těmi odcizenými motorovými vozidly. Samozřejmě, ale to je něco jiného, to je ten trestně právní aspekt jinak i snížit administrativu. Pokud je o práva cestujících, Malcolm to je můj dobrý kolega a já e, akceptuji i to, že IMCO má hodně práce, to je pravda, ale nevím, jak to sem tady e, zapadá. My trávíme hodiny, hodiny diskuzemi o právech cestujících a Eh, pořád se to eh, tady opakuje ještě v jiném výboru, duplikuje se to. Já si myslím, že přece mm, tady dochází k velkému překrývání. A teď to je naše téma hlavně. A my, co děláme, já myslím, že je správné, takže není třeba to opakovat jinde. A je zde taková další malá obava, která se týká tohoto. E, v legislativních návrzích, které se týkají mm, e, mm, těch testů motorových vozidel, potřebujeme na to mít legislativu. Já možná, že to byste mi měl trochu osvětlit. A potom ještě, tady tak skáču, omlouvám se za to, pokud jde o práva cestujících, přece máme směrnice a předpisy, a takže jediný, proč tedy přijímat další? Tady ztracíme čas, máme komplexní právní úpravu, eh, která se týká různých způsobů dopravy. A eh, a takže eh, já nechápu, proč tady opět se k tomu vracovat, vracet. A máme dobré předpisy, myslím, které již platí a já myslím, že dopravu řešíme dobře. A e, já myslím, že e, to by měli i e, uznat další výbory. Já, pane předsedo, vám děkuji za dobrou práci a těším se na výsledek. Děkuji, já zareaguji. My zde nemáme nikoho z komise. Takže jenom pár, zareaguji na pár bodů, které jsme slyšeli. Ano, my jsme eh, eh, eh, zde řešíme práva cestujících, protože z toho vyplynulo z výboru IMCO. Nemůžeme to ignorovat, ale máme zde zprávu pana Bacha, týká se to práv cestujících v multimodální dopravě, mm, potom my se tedy ano, jsou, samozřejmě asi by bylo lepší to mít všechno v jednom předpisu než v několika normách, ale když eh, začínáme, eh, eh, vykročili jsme již do tohoto procesu, protože zde budeme mít zprávu pana Bacha k tomu. Paní Foster, pokud jde o bod 2, takže to je, to je ta technická. Tady je problém v Evropě, že máme 27 různých eh, norem eh, technických prolídek. Když, se, mm, když třeba vy chcete znovu zaregistrovat si auto v jiném státě, mm, přihlásit si auto v jiném státě, tak někteří říkají, no tam v té zemi zrovna eh, takže tam ty technické to není asi v pořádku. Je to takový důvod tedy, to auto tam, že ne, auto tam nepřihlásí a takže proto potřebujeme harmonizovaný systém standardů, norem, pro eh, technické kontroly a mm, což usnadní potom to, že si můžete snáze přihlásit auto v jiném členském státě. Dobře, termín pro pozměňovací návrhy 8. Eh, březen, hlasování ve výboru 24. dubna, hlasování ve výboru IMKO 19. června. 8. březen termín pro pozměňovací návrhy. Děkuji a teď čekám na paní Tykau. Okay, I'm told we may need to break. I'd rather... Nevím, jestli budeme muset přerušit a uvidíme, zdali se ženeme paní Tykal, aby přišla trochu dříve než v 11, abychom to mm, abych, samozřejmě ta její zpráva je velice důležitá, ta se týká tachografu. A, mm, takže desetiminutová přestávka, my se pokusíme sehnat paní Tykau. Takže eh, technická stávka. Okay, I'm just waiting now for Mrs. Tickow to point out to the committee. Uh, jenom čekám, až eh, paní Tykao dohovoří se zástupci komise a můžeme přejít eh, ke zprávě o tachografech. Um, before, just to give Sylvia a minute to get her thoughts together dám Silviovi minutku, eh, takže vám řeknu časový harmonogram. Původně byla lhuta pro pozměňovací návrh 6.3., nicméně to bylo prodlouženo na 15.3., takže nyní 15.3. v poledne v Dubnu budeme hlasovat ve výboru TRAN. Změna je tedy, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla prodloužena že se, že ze 6.3. na 15.3. Takže téma digitální tachografy. Paní Tykau má slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, nejdříve bych chtěla poděkovat sekretariátu, především Elvíře, za spolupráci, protože byla vynikající. Děkuji také stínovým zpravodajům, se kterými jsem měla dobrou spolupráci a doufám, že v této výborné spolupráci budeme pokračovat i nadále. Je to pěkné téma, je to technická zpráva, ale zajímavá a má důležité dopady, pokud jde o dodržování sociální legislativy v oblasti silniční dopravy. Nebudu představovat celou historii zavedení tachografu. Jenom bych vám chtěla říci, že v roce 1985 byl zaveden analogický tachograf a tento tachograf se stále eh, používá eh, ve vozech, které byly registrovány před květnem 2006. U vozů, které byly registrovány po 1. květnu 2006, máme eh, první generaci digitálních tachografů. Nicméně existují problémy s těmito zařízeními. Jedním z prvních problémů z hlavních problémů je, že dochází k porušování sociálních pravidel. Je zde problém s dodržováním maximální doby řízení a minimální doby odpočinku. A to může vést k únavě řidičů. A to představuje nebezpečí pro bezpečnost na silnicích. Zároveň existují problémy se společnostmi, které nedodržují sociální legislativu a mohou tak mít Eh, zvýhodnění díky nízkým cenám, eh, protože výdaje na zaměstnance představují asi 30 eh, celkových nákladů, 30 až 50 celkových provozních nákladů. Dále, tachografy v současné době nejsou dostatečně efektivní. Tachograf byl zaveden především jako informační zařízení, ne jako zařízení, které má interpretovat, zda se dodržuje sociální legislativa. A proto velmi vítáme návrh komise. Tento návrh totiž dále vyjasňuje předchozí text a zároveň výrazně zlepšuje fungování digitálních tachografů. Cílem je omezit podvody, efektivněji prosazovat sociální pravidla a také snížit administrativní zátěž. Cílem je zavést následující opatření. Jedná se o opatření, které podstatně rozšíří eh, funkce digitálních tachografů. To povede k vytvoření nového typu digitálních tachografů, takzvaných eh, inteligentních tachografů, které umožní dálkovou komunikaci pro účely kontroly zároveň automatizovaný záznam před, přesné polohy prostřednictvím GNSS a začlenění nebo propojení digitálního tachografu s dalšími aplikacemi. Zároveň by zde mělo jít do spojení funkce karty řidiče s funkcí řidičského průkazu. Ještě to později zmíníme ve své prezentaci. Za třetí se navrhují opatření, která zpřísní právní rámec pro schvalování díleň a předcházení střetům zájmu. Za čtvrté minimální harmonizace sankcí. Za páté povinnost členských států zajistit eh, řádné informace kontrolním pracovníkům. A za šesté opatření eh, k vynětí určitých vozidel z povinnosti používat tachograf. Chtěla bych zdůraznit, že jsme zavedli, předložili celou řadu pozměňovacích návrhů. A myslíme si, že není dostatečné, aby eh, společnosti v oblasti dopravy investovaly do nových tachografů. Eh, my jsme předložili pozměňovací návrhy, aby členské státy museli mít kontrolní zařízení, eh, které umožňují kontrolovat novou generaci digitálních tachografů. Tím dojde ke snížení počtu eh, kontrol na silnicích díky komunikaci na dálku. Například, když digitální tachograf u určitého nákladního automobilu vyšle eh, barovné signály, odpovídající eh, nákladní automobil bude zastaven na silnici na kontrolu. Eh, kontroloři tak nebudou muset trávit tolik času na silnicích kvůli kontrolám. Proto se domníváme, že je důležité, aby odpovídající kontrolní úřady měly k dispozici novou technologii Zároveň kontrolní pracovníci musí mít odpovídající certifikáty a musí být řádně vyškoleni, protože často eh, docházelo k případům, eh, neměli jsme prezentaci ze strany Dispolu a ukázalo se, že v některých členských státech probíhají kontroly jiným způsobem. Bylo zde určité procento zjištěno procento porušování sociální legislativy. Rovněž jsme zavedli posílení ochrany osobních údajů. Domníváme se, že to je naprosto nutné. Zároveň jsme zohlednili některé připomínky Evropského inspektora ochrany údajů. Dále, zjistili jsme, že dochází k porušování legislativy, pokud jde o nakládání s tachografy. Uvědomili jsme si, že je eh, jednodušší pro řidiče i pro společnosti, stejně tak jako pro kontrolory, aby existoval jeden konzistentní dokument obsahující pravidla. Proto jsme předložili pozměňovací návrh, ve kterém se hovoří o společné klasifikaci porušování pravidel týkajících se tachografu. Každý členský stát je samozřejmě odpovědný za zavádění vlastních sankcí, nicméně pro nás je důležité, aby závažná porušení byla eh, začleněna do legislativy ve všech členských státech. Stejně tak jsme zavedli nová ustanovení, abychom posílili požadavky na dílny. Podle údajů, které jsou dostupné, se ukazuje, že dílny mohou zmanipulovat tachografy. Proto je zásadní, aby existovaly přísnější kontroly aktivit takovýchto dílen. Kromě toho podporujeme použití aktů v přenesené pravomoci, tak jak to navrhuje komise. Vím, že Rada požádalo o používání prováděcích aktů, nicméně do toho nemůže parlament zasahovat. Zatímco prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci se snažíme vyjasnit kompetence komise a parlament tak bude mít eh, možnost zasahovat do jednání a bude mít možnost veta. Pokud jde o eh, sjednocení spojení funkce karty řidiče s funkcí řidičského průkazu, je zde návrh komise zmíněnit směrnici o řidičských průkazích. Můžeme k tomu přistupovat jako k balíčku. Eh, v nařízení existuje článek, který hovoří o spojení obou dokumentů. A odkazuje se zde na změnu směrnice o řidičských průkazech. Já osobně se domnívám, že z technického hlediska spojení těchto dvou dokumentů je proveditelné. Vím, že e, to spravují dvě různé instituce v členských státech. Na jedné straně máme ministerstvo vnitra, e, které vydává řidičské průkazy a na straně druhé je ministerstvo dopravy, které je odpovědné za karty řidiče. Často tyto dvě instituce nejsou ochotné plně spolupracovat nebo vzdát se některých svých kompetencí ve prospěch jiné instituce. Nicméně, já bych vás chtěla ujistit, že obě instituce mohou spolupracovat a využívat integrované informační systémy. Když hovoříme o spojení karty řidiče s řidičským průkazem, ehm, hovoříme vlastně o inteligentní kartě, o čipové kartě tak jak je tomu u karty tachografu. Nicméně nejsem přesvědčena o tom, že návrh komise v současném znění je nejvhodnějším názorem. Říkám to proto, že jsem si provedla výzkum, průzkum a zjistila jsem, že karta řidiče má více bezpečnostních eh, prvků eh, než řidičský průkaz. A ve chvíli, kdy dojde ke sloučení těchto dvou dokumentů, budeme mít nesmírně bezpečný, zabezpečený dokument. Je důležité, aby nedošlo ke spojení pouze těchto dvou dokumentů, ale je důležité, abychom tyto dokumenty spojili také s dalšími dokumenty, které eh, potvrzují profesní vyškolení řidiče. Já principiálně souhlasím s touto integrací. Nicméně potřebujeme detailnější hodnocení dopadu, které by rovněž zohledňovalo náklady na takovéto spojení v členských státech. Hovoříme tedy o integraci dvou systémů v členských státech. Jak jsem řekla, z technického hlediska je to proveditelné. Nicméně je zásadní, abychom si zvolili správný nástroj, abychom měli studii proveditelnosti, tak aby se snížil odpor členských států k takovémuto spojení dvou dokumentů. My předložíme některé pozměňovací návrhy k nařízení týkající se právě tohoto spojení dokumentů. Zároveň požádáme o hodnocení dopadu a požádáme komos, komisi, aby předložila v tomto ohledu legislativní návrh. který jasně ukáže, jak by mělo proběhnout spojení mezi oběma dokumenty. Pro tuto chvíli je to z mé strany všechno a těším se na připomínky kolegů. Jak jsem vám řekla, je to zajímavá zpráva, která má velký dopad na silniční dopravu v Evropě. To je důvod, proč naším cílem je mít dobrou zprávu, dobré nařízení, které bude prospěšné pro kontrolní úřady, řidiče i dopravní společnosti. Ve spolupráci s radou a komisí eh, doufám se nám podaří vypracovat text, který bude přínosem. Mnohokrát děkuji, paní Tykao, za vaše připomínky. Nyní za EPP, pan Higgins. Eh. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Tykau za práci na této zprávě. My jsme se sešli, detailně jsme o tom diskutovali, i se Stínovými diskutovala, detailně vzala do úvahy naše úvahy, jak řekla. Je to velice technická agenda a je třeba, aby to bylo provedeno dobře. 19.4. Tam se říká, že členské státy přijmou příslušná opatření, aby zabránili konfliktu zájmu mezi eh, tedy těmi různými subjekty, ať jsou to tedy eh, servisy, dílny, dopravní společnosti. Když ta dopravní společnost také i eh, působí jako dílna, tak by neměla mít možnost instalovat kalibrované zařízení, ten tachograf. Já myslím, že to jde příliš daleko protože DHL například, UPS, UPS a podobné firmy by měly mít právo oprávění provést, provádět tyto práce. To jsou etiblované firmy s dobrým jménem. A takže zde, já myslím, není žádné nebezpečí, ale je třeba, aby ty dobře etablované firmy, aby měly toto povolení samozřejmě s tím, že budou kontrolovány a měli by mít možnost instalovat, montovat a aktualizovat, modernizovat toto zařízení sami. Návrh 57. Zde je třeba zdůraznit, že Eh, zde mm, to je jedna ze zbraní, jak bojovat za větší bezpečnost na silnicích. Proto v Evropě bychom měli mít eh, databázy o těchto dopravních firmách. A to funguje dobře ve Spojeném království, to je dobrý vzor. Ve Spojeném království ten systém je dobře mm, propracován, je to napojeno i na dopravní policii a když třeba policie identifikuje takový eh, tedy nákladní vůz a mm, a, takže eh, tady je eh, Tady jde o to, abychom zabránili tomu, aby eh, lidé různými tedy důmyslnými vynálezy neobcházeli to zařízení. A já zcela souhlasím s návrhem paní Tykal, aby i se tedy spojily tyto dva dokumenty. To zcela s tím souhlasím, protože to je rozumné. 37, eh, návrh 37, ona převzala ten návrh z příloh a dala to do normativní části. Já myslím, že to je užitečné, poněvadž musíme zajistit, že jasně zde explicitně stanovíme definici, co eh, to je tachograf. A návrh 45, eh, já souhlasím s návrhem komise, Eh, ona eh, navrhuje dva roky. Není důvod, eh, proč by to mělo být jinak, když máme ty digitální tachografy, tak ať je, je to dvou let. Je to důležité pro bezpečnost. 91-95 opět týká se to školení. Ona má pravdu, paní zpravodajka. E, e, nemá smysl investovat e, do toho zařízení, pokud policie není vycvičena, aby bojovala proti těm podvodům. Já jsem řekl, je to technická věc a nestačí jenom říci, jak je třeba tedy tam říci, jak by měli být vyškolováni tyto policejní, tyto policejní orgány a potom inspekce v těch instalatérských firm, v těch dílnách, ano, takže e, tam komise pracuje s 10%, on navrhuje 20%, to je důležité. Je třeba mít ty kontroly inspekce alespoň jednou za pět let a ne jednou za deset let, takže proto s tím souhlasím a děkuji za vynikající práci. Děkuji, pane předsedo. Paní Higgins, děkuji, paní Meissner. Já to řeknu anglicky, protože jak to vypadá tady, eh, všichni stínoví mluví anglicky, takže pan Higgins, já připomínám, ale je Ir. Je Ir, paní Meissner. Aha, aha, já jsem si eh, to myslela, takže nebyla jsem si jistá, tak se omlouvám, jestli je z Irska nebo z Království. Ale mluvíte anglicky. Dobře, takže naváži na eh, Ira pana Higginse a chci také poděkovat paní Tykau za vynikající zprávy a především děkuji eh, za eh, tu přípravnou práci. Ona vyzvala několikrát stínové zpravodaje a diskutovali jsme o všem, co se týká návrhu a skutečně jsme jednali i o obsahu zprávy a to se mi velice líbilo. A co se mi líbí, je například ochrana osobních údajů, eh, kde se řeší určité obavy vyplývající z návrhu komise. Třeba eh, objasňuje se ten způsob zpracovávání dat údajů s tím, že údaje eh, jak je to se zpracováváním osobních údajů řidičů. A potom něco. Je tam trochu vágně formulováno pořád ještě, možná, že k tomu bychom mohli mít pozměňovací návrh například, co to jsou ta e, příslušná bezpečnostní opatření, no, appropriate security measures? Možná to bychom mohli detailněji e, popsat. Návrh, e, že GNS služba by měla být zdarma, dobře, ale co ty dodatečné eh, náklady, které z toho vzniknou eh, na tu instalaci, na to propojení a tak dále. Takže hm, jak to eh, bude tedy s těmi náklady na ty tachografy? A co se mi vůbec nelíbí, je ta výjimka to je váš návrh 2. Je to na rozdíl od návrhu komise, kde vy, kde vy navrhujete něco jiného, kde komise se snaží omezit některé podniky, jako ty logistické firmy a tak dále. A víme, že mm, komise eh, byla téměř připravena diskutovat s členskými státy o eh, jiné vzdálenosti, eh, ne 50, ale 150 kilometrů. Já myslím, že to je zásadní pro ty, kteří působí v tomto odvětví a kteří nejsou skutečnými profesionálními řidiči, tak aby se jich to netýkalo. Takže mm, k tomu předložíme pozměňovací návrh. Potom eh, navrhujete zkrátit eh, to období účinnosti 28 měsíců. Mm, to je docela ambiciozní, nevím zdáli, to bude prakticky proveditelné, protože nová technologie nejprve se musí řádně otestovat a je třeba vycvičit pracovníky. To trvá určitou dobu. A eh, frekvence eh, testování, o tom mluvil pan Higgins, eh, to znamená hm, každé dva roky testovat, to navrhujete vy. A samozřejmě je třeba, aby ta technika byla Eh, řádně aktualizována, ale nevím, jestli to není příliš velká byrokracie. Potom vy navrhujete celoevropský certifikát pro ty kontrolní orgány, které by měly projít zkouškou, aby měli tedy evropsky certifikované eh, um, eh, úředníky, to je v pořádku, myslím si, to se mi líbí. A potom závazná kategorizace eh, závažných porušení předpisů, tak abychom zajistili právní jistotu a řádnou hospodářskou soutěž pro hospodářské subjekty. Tento návrh redukuje trochu flexibilitu členských států, aby vlast, mohli si to sami vyhodnotit dle své úvahy. Takže tady asi také podám návrh. Obecně řečeno, dobře, Eh, vy jste tam doplnila ty základní eh, požadavky, které se týkají eh, kon, tedy konstrukce těch tachografů, jejich instalace, zaznamenávání údajů, práva přístupu ochrany osobních údajů. Jak jsem řekla na začátku, to se mi líbí. Vaše zpráva se mi líbí a předložím nějaké pozměňovací návrhy, ale obecně si myslím, že ta zpráva bude velice dobrá. Děkuji. Pan předseda, paní Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank zuerst. Dank Děkuji a děkuji v první řadě zpravodajce. Ta zpráva je v zásadě v mém duchu. My tu máme velké problémy, protože tady máme race to the button v podmínkách pracovních u dálkových řidičů. Bohužel tak to je a ohrožuje to také bezpečnost. Ještě bych doplnila jednu věc. Jeden z velkých problémů, který přetrvává, jsou doby odečtu a zařízení pro odečet pro kontrolní orgány. Tady to musíme změnit, protože ty časy pro stažení jsou někdy tak dlouhé, že z toho je velký problém. A tady bych doporučila něco udělat. Myslím si také, že instalace e, telefonní linky, která umožní řidičům, aby upozornili anonymně na problémy, by byla dobrá věc, protože tady ten tlak na ty řidiče je někdy velmi silný. To jsou informace, které mám eh, od kontrolních orgánů v Tyrolsku. To znamená, že ty řidiči mají často problémy, protože se dostávají do prekérní situace jako zaměstnanci. A to také znamená, když eh, vinu za manipulace převalíme na řidiče, vezme, tak eh, pokud jde o zlepšení situace řidičů a bezpečnosti, musíme tady také něco změnit. Já je tady neobhajuji ty dálkové řidiče. Jsou mezi nimi i takoví, kteří jednají ve vlastním zájmu, ale velká část těch deliktů není způsobena řidiči. Oni nejsou těmi, kdo by to iniciovali, ale spíše jejich nadřízení. Myslím si, a to se také ukázalo v posledním období, že potíž máme také s tím, že eh, data, která dostáváme od členských států k tomuto tématu, jsou, nejsou úplná. Možná, že by stálo za to udělat studii na toto téma, jak vypadají doby jíst a doby odpočinku v různých státech, jak vypadá možnost prosazování, vynucování v členských státech a my jsme to studii už dělali v roce 2007 nebo 2008 a ukázalo se, že poslední spolehlivé údaje jsme měli z roku 2001, takže my nemáme ani datový základ, na kterém bychom mohli rozumně pracovat. A tady musím ještě jednou připomenout, že tehdejší komisař nám slíbil, že se postará také o možnost prosazení, vynucení v členských státech, protože tam s tím máme problém, pokud je o digitální tachografy, pokud jde o předmět kontroly. Pokud nedostaneme spolehlivé údaje od členských států, aktuální údaje také, tak bude relativně obtížné reagovat ad hoc a dobře. Právě tady v této technické oblasti, kde vynalézavost, pokud je o manipulace, já jsem u toho bohužel nebyla, ale prohlédla jsem si podklady a tam je to skutečně neuvěřitelné co všechno se dá udělat, takže tady je třeba volat k odpovědnosti také členské státy, aby komisi poskytly aktuální údaje, tak aby bylo možné reagovat na ta porušení, protože je to konec konců velký problém pro celou strategii. Takže toto je základní problém, který máme. My tady schvalujeme ambiciozní zákony a některé členské státy nemají zájem a řeknou, nebudeme to dělat. E, četnost kontrol v členských státech se také velmi liší. Některé postupují velmi selektivně a my potřebujeme. Tehdy jsme měli takovou zajímavou přednášku o tom, jak se manipulují tachografy, kde a kým budeme potřebovat zase konkrétní skutečnosti a údaje a myslím si, že členské státy, komisař může upozornit členské státy na to, aby dali k dispozici aktuální údaje, správné údaje. Dále jsou tu také problémy v celkové gesci těchto tachografů, pokud například eh, řidič odstaví svůj vůz, a pak řekne, že se mu to nezapočítává ta doba odstávky jako pracovní doba. To řidiči na to upozorňují velmi často a myslím, že tady budeme muset přijít také s něčím. A na závěr ještě problém eh, delegovaných právních aktů. Akty v přenesené pravomoci nebo působnosti jsou problém. Ano, Měli bychom se pokusit to definovat co možná nejpřesněji a vymezit, co přesně má komise mít možnost eh, rychle změnit, protože tady je to otázka rychlé reakce. Na druhé straně ale zase e, takové generální zmocnění komisi dělej, co chceš, Tady nemám dostatečnou důvěru k takovému to kroku, protože příklad eh, vynucování v, členském stá- v členských státech, eh, který je velmi chabý, ukazuje, že to není vždy tak, jak jsme si to my v parlamentu při tvorbě předpisů představovali. Takže ano, právní akty v přenesené působnosti s omezením, protože takové generální zmocnění se bohužel v posledních letech neosvědčilo. Dřív to bylo o něco lepší, ale no, je to tak. Tady musíme být tedy velmi přesní, velmi akurátní. A ještě jedna věc pokud jde o dopravu, tak tady bychom měli najít ještě také korelaci s tím digitálním eh, tachografem, protože tam se také fixluje, je to otázka pracovních časů a tam pro ty zaměstnance je ta situace občas konfliktní. Základní problém zůstává. Je to souvislost mezi pracovní dobou řidiče a jízdními a odpočinkovými časy. Už jsme o tom diskutovali, ale i nadále je tato otázka otevřená. Mrs. Foster. Paní Foster. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajce za velice zajímavé představení zprávy. Myslím, že je jasné, že technologie se pohnula a je potřeba, abychom toho využili. A je to jasné nejenom, když se podíváme na historii kato- tachografu, ale myslím, že tachograf je jedna z nejlepších věcí, která byla vynalezena nejenom z pohledu bezpečnosti, ale i s ohledem na určování polohy a tak dále. Já myslím, že skutečně v současné době máme lepší možnosti na zajištění bezpečnosti na silnicích. Já jsem ale na jednom místě trochu eh, bezradná. Máme zde zprávu eh, komise, zprávu paní eh, Tykau a zdá se, že paní Tykau převádí velké části příloh do hlavní části textu. Já bych to spochybnila, protože když máme přílohy u technické zprávy, tyto přílohy mohou být změněny, aniž by se člověk musel obracet eh, na eh, parlament což je nutné ve chvíli, kdy je to součástí samotného nařízení. Takže já mám trochu obavy, pokud jde o některé, některý obsah eh, z příloh, který se dostává do samotné legislativní části textu. Eh, kromě toho se domnívám, že je důležité poukázat na problém s podvody a na nečestné lidi. Nicméně nemyslím si, že bychom měli ukazovat prstem na eh, všechny eh, řidiče nákladních automobilů. Neměli bychom si myslet, že všichni se snaží nedodržovat pravidla a podvádět, protože to je nespravedlivé. Ale existují někteří, a to víme, kteří nedodržují pravidla a nebudou dodržovat pravidla ani když bude nejmodernější technologie. Budou se snažit pravidla obcházet. Nicméně musíme být opatření, eh, opatrní, abychom neházeli všechny do jednoho pytle. Eh, na trhu máme také malé eh, provozovatele nákladní silniční dopravy a myslím si, že bychom na ně neměli zapomínat. V dlouhodobém výhledu nakonec ale myslím, že toto nařízení bude ve prospěch všech. Pokud jde o schválené dílny, které mohou instalovat tachografy, já naprosto nesouhlasím eh, s vaším postojem. Nevím, jaký postoj je ve vašem členském státě, možná v některých členských státech jsou problémy, ale eh, pan Higgins na to poukázal. Eh, v mém členském státě máme v každém případě velice dobrý systém. Měli jsme tento systém už desetiletí lidé, kteří eh, mají licenci na instalaci tachografů, eh, určitě nepodvádí. Eh, nemyslím si, že lidé, kteří mají odpovídající dílny ve Velké Británii, nedokážu si představit, že by nemohli mít tyto dílny kvůli nařízení z Evropské unie protože by najednou eh, jakoby nedodržovali pravidla. Takže já si myslím, že nemůžeme podpořit naprostou změnu tohoto přístupu. Dále, myslím si, že je potřeba podívat se na četnost auditů, aby bylo zajištěno, že eh, tyto dílny řádně fungují. S tím nemám problém. Dále, eh, pokud jde, jde o spojení karty řidiče s řidičským průkazem, eh, myslím, že v tuto chvíli to není praktické ve většině členských států. Některé členské státy si nebudou přát něco takového udělat. Eh, na něčem takovém nemůžeme trvat. My jako parlament bychom měli trvat na tom, aby se zajistilo, že řidiči mají odpovídající průkazy, že mají také odpovídající tachografy s řádným vybavením ale eh, myslím si, že není na nás, abychom požadovali spojení karty řidiče s, kartu, s řidičským průkazem. Ještě jeden poslední bod. od kolegy, který zde nemůže dnes být. Jedná se o řidiče ze třetích zemí. Samozřejmě v Evropě máme řidiče z Ukrajiny, řidiče z Ruska, Snažíme se zajistit, aby všichni řidiči v Evropské unii dodržovali pravidla. Ale já bych se chtěla zeptat, jaké myšlenky má zpravodajka nebo komise, jak chcete zajistit, aby eh, ukrajinští řidiči nebo ruští řidiči eh, dodržovali pravidla. Neříkám, že to nedělají, ale jak se na ně bude eh, dohlížet a budou mít stejně digitální tachografy jako evropští řidiči? A další věc, jak eh, funguje prosazování mezi členskými státy. Úřady prosazující a pravidla samozřejmě vědí, že musí dohlížet na to, aby jejich řidiči dodržovali předpisy. A nicméně je to trochu problematické, protože v každém členském státě jsou trochu jiné Eh, požadavky. Eh, v každém případě je jasné, že eh, daní pracovníci, kontroloři musí být dostatečně vyškolení. Nicméně, toto je velice složitá věc a já bych na závěr skutečně chtěla poděkovat zpravodajce za její práci. Děkuji, pane předsedo. Pan Rubix, chcete se vyjádřit jménem skupiny GUE? Protože jste se nepřihlásil. Neřekl jste mi, jestli ano nebo ne. Děkuji. Souhlasím s tou diskuzí a nemám připomínky. Mr. Etu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Pan Ertu, děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat kolegyně Tykao za vynikající práci, dala si hodně námahy a myslím si, že při této příležitosti uvedu jenom pár bodů abych to tím ukončil. Důležité je to, co řekla zpravodajka, je to otázka definicí a technických požadavků, které musíme upřesnit, protože to je rozhodující. Druhý důležitý bod a také ochrana osobních údajů eh, je důležité, důležitá. To znamená, že při předávání údajů musíme dodržet všechny požadavky. Ještě bych měl jednu prozbu na závěr a požádal bych o podporu. Dnes hovoříme zejména samozřejmě o jízdách a o těch, kteří se soustředují na eh, to, že je to jejich výdělečná činnost, tedy dopravní firmy. Eh, to, že musí dodržovat předpisy, to je jasné, s tím souhlasíme. Ještě upozorním na jeden bod. Eh, existují různé profesní skupiny, které se nesoustředí především na dopravu, ale musí jezdit, aby mohli vykonat svoji práci a to jsou klasické řemeslné firmy. Eh, ve své době jsme měli určité řešení, byla to takzvaná vzdálenost, eh, do které se mohlo jezdit. To bylo tehdy 50 kilometrů, to byl ten okruh. A pokud se nemýlím, tak komise navrhla, aby se tento okruh jízdy rozšířil z 50 na 100 kilometrů. A to je otázka toho, aby tito lidé pokud jde o ochranu pracovních podmínek, nebyli v horší situaci než ostatní. Možná, že bychom měli zvážit také otázku venkovských regionů v Evropské unii, které máme, protože ty venkovské oblasti, tam je to otázka malých a středních podniků, které jsou zaměstnavateli. A to je páteř tamní ekonomiky a tyto venkovské území mají problémy, že malé řemeslnické firmy musí jezdit dlouhé jízdy, aby mohly odvést svoji práci, ať jsou to pokrývači, stavaři, eh, malíři a podobně. A to platí i pro můj volební okrsek. Oni musí často například z Bavorského lesa nebo z jiných území jet dost daleko, až do Mnichova, Řezna, Norimberka a tam rychle překročí těch 50 kilometrů a dokonce i těch 100 kilometrů. Takže tady bych požádal, aby tento okruh byl rozšířen tak, aby tyto malé firmy nebyly znevýhodněné. Uvažoval bych tak o těch 200 kilometrech ale kdyby to nešlo prosadit, tak alespoň 150 kilometrů eh, v okruh, ve kterém by se mohly tyto malé firmy pohybovat, protože jejich účelem hlavním není jízda a převoz, ale jedou někam, aby tam odvedli svoji práci, poskytli službu, takže ty bychom měli podpořit. Děkuji. Mr. Koch. Pan Koch. Ano, děkuji paní Tyko za výbornou zprávu. Paní Tyko, vy jste konstatovala, že digitální tachograf slouží především k dodržování sociálních ustanovení a řekla jste, že by to mělo být účinnější a bezpečnější, zejména by to mělo přispět k lepší bezpečnosti na silnicích. Tachografy eh, nejsou určené pro osobní auta, to je pravda, i když někdy si dělám obavy, když někdo z nás, já taky, po dlouhém pracovním dnu jedu domů autem, tak si taky říkám opatrně. Nicméně je jasné, že musí existovat výjimky a souhlasím s tím. Myslím, že se shodneme, že požárníci, hasiči, ti, co pomáhají při katastrofách, i malé řemeslnické firmy, jejich hlavním cílem není jízda po silnici, ale poskytnout službu. A tady souhlasím, že bychom měli mít okruh minimálně 150 kilometrů, tak abychom poskytli šanci na přežití i těmto malým a středním firmám. Děkuji. Mr. Parker. Thank you for... Pan Pirker, děkuji, pane předsedo. Také já blahopřeji k vynikající zprávě, která má moji plnou podporu. Uvedu čtyři body. První bod to už uvedli mý kolegové. Je to pozměňovací návrh dvě ta výjimka. Myslím, že k tomu nemusím nic dalšího dodávat, protože ten požadavek je jasně zdůvodněný a bude to všem srozumitelné, že pro určité služby, které se poskytují, zejména poskytují řemeslníci, by měla existovat ta výjimka, to plně podporuje. My máme v Rakousku podobnou situaci jako v Bavorsku a pro řemeslníky je to důležité, potřebují auto, aby se někam dopravili i s materiálem. Takže tady souhlasím, abychom udělali výjimky. Týká se to také eh, přepravy na staveništi. I tam jsou podobné situace. Velmi často malá firma má jeden nebo dva nákladní vozy a jsou to také firmy, které operují v malém okruhu, takže tam bychom jim měli umožnit, aby jako poskytovatelé služby dostali výjimku tak abychom ten okruh rozšířili na 150 až 200 kilometrů. Druhý bod se týká záznamů. Pokud jde o pozměňovací návrh 44, myslím, že to, co tu navrhla komise, to znamená, že data se musí zaznamenávat, tak, aby byla jasná situace tady. Pokud je o paní Tykao a její předpisy, musím říci, že mi není jasné, k čemu ty podrobnější předpisy možná, že bychom mohli eh, akceptovat jasné a jednoduché specifikace komise, které jsou pro mě dost srozumitelné. Pokud je o pozměňovací návrh 57 podporuji tu výslovně to, že nestačí, aby technická kontrola vedla k případnému postihu, ale i tady by mělo platit, že musí existovat následná kontrola a teprve potom postih, to znamená fyzická kontrola na místě a teprve potom uvažovat o uvalení sankcí a peněžitých pokut. Poslední bod se týká pozměňovacího návrhu 89. Tady komise uvádí, a je to podle mě dostatečně přesné, že pro kontrolní účely časy, které nejsou zaznamenány, se považují za časy odpočinku nebo nejízdy. Tady vy jste udělala zkrácení a hovoříte o dobách pohotovosti pro kontrolní účely, to znamená časy, ve kterých není zaznamenána žádná jízda, se považují za dobu pohotovosti a já bych rád věděl, proč se hovoří o dobách pohotovosti najednou v této zkrácené verzi, zatímco eh, komise hovoří o přestávkách, dobách přestávek a klidu. Já myslím, že v této oblasti bychom měli být velmi přesní a konkrétní a uh, to, co komise původně navrhla, je podle mě velmi srozumitelné. Možná, že byste mohla vysvětlit, proč jste tady udělala změnu těch pojmů a přešla jste na doby pohotovosti. Pan Dálen. Pan Dálen. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za tento návrh zprávy týkající se změny nařízení, mám dva body, které bych chtěl zmínit. Za prvé, komise chce spojit dva dokumenty, to znamená eh, řidičský průkaz a eh, kartu řidiče. Já nesouhlasím. Komise říká, děláme to, abychom bojovali proti podvodům. A chce, aby si řidič uvědomil, co dělá, ale já si myslím, že je to nepřiměřené protože to je zásah nejen pro řidiče, ale týká se to také, je to vlastně zásah do jeho soukromí, protože eh, najednou se dostaneme do jeho, do jeho soukromé sféry. Já si myslím, že to není přiměřené nepr- není to proporcionální a kromě toho eh, se k tomu vyjádřily už také evropské orgány na ochranu osobních údajů a mě by zajímalo, jestli komise může v této věci ještě něco udělat. A další téma. Tady máme nařízení, to znamená, že politický prostor pro parlament jednat je velmi omezený. Je to text zákona, který se mění a my tady nemůžeme do toho seznamu dát všechno, co by se nám politicky líbilo, protože je to změna nařízení, která nemůže být tak obsáhlá. Spravodajka hovoří o věcech, které jsou relevantní, vzdělávání kontrolních orgánů, ale já si myslím, že pokud je o provádění, tak je to otázka pro komisi, která už některé věci slíbila. Slíbila, že se bude postupovat harmonizovaněji a to je bod, který bych eh, ještě jednou přednesl komisi s ohledem na slyšení z března minulého roku, které bylo tady v parlamentu. Komise nám tehdy slíbila, že harmonizace provádění bude aktuální v nejbližším eh, období. A já bych toto připomenul komisi já vím, že vzdělávání je důležité, já vím, že technické přístroje musí fungovat, ale pokud ti úředníci, kteří to mají dělat, eh, sami řeknou, že je to tak komplexní, že neví, eh, jak to mají dělat, tak je to problém. Takže bych požádal ještě jednou komisi, aby se toho chopila. A ještě jednou musím opakovat, že určité věci v takovýchto textech prostě jsou těžké. Jo. Vy, pane Fandálene, paní Durand. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zareagovat na to, co jsem právě slyšela o těch výjimkách. Myslím si, že zde navrhovaná opatření nejsou opatření ekonomická ani něco, co by se dotýkalo soukromého života. Ne, Tady jde o bezpečnost na silnicích a bezpečnost na silnicích pro všechny uživatele, ale i pro řidiče. Je třeba je chránit proti přehnané únavě, která snižuje pozornost, aby se eh, nedostali do situace, kdyby se mohli dopustit dopravní nehody a tam oni budou eh, první obětí a eh, především se to týká i životu. Takže já neříkám, že bychom neměli mít výjimky, ale pokud ano, tak pouze výlučně s tím, že máme na paměti to kritérium bezpečnosti. Proto máme dobu odpočinku. A když e, slyším tedy o řemeslnících a dalších profesích, kteří potřebují výjimku, no tak já říkám, že právě tito lidé pracují celý den a potom sednou do auta a e, musí tedy jezdit hodně kilometrů, třeba často velice hodně e, e, kilometrů a po celodenní práci třeba na stavbě, tak tam je také to velké riziko. Takže pro nás hlavní kritérium je bezpečnost na silnicích a to znamená, že tu odpovědnost nejenom nese šéf firmy, ale i ten investor, ten zadavatel. Třeba eh, ti, kteří znají trochu systém na silnicích, tak velice dobře vědí, že to je ten, kdo, eh, ten investor ten, nebo ten zadavatel, odběratel, ten tlačí na ty dodavatele, aby dodali eh, to, tu práci včas a potom oni vlastně pod tím tlakem manipulují s těmi tachografy třeba. třeba. Takže já si myslím, že ta otázka vím výjimek nemá být tabu, ale především je třeba vycházet z toho hlavního kritéria bezpečnost a ne jenom eh, kritérium, jako je, aby eh, řemeslníci mohli pracovat. To také respektuji samozřejmě, ale potom často jsou unaveni, řidiči jsou unaveni a je zde riziko, že ohrozí sám sebe i ostatní. A na silnici. Takže to je to kritérium. A ten zbytek to by měl být pouze doplníkem, ale hlavní kritérium je bezpečnost na silnicích. Durant pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Já se nejdřív omluvím za to, že jsem přišel později, ale přečetl jsem si zprávu kolegyně, takže chci poděkovat a upozornit na tři body, které už jsem zmínil, když jsme tady měli to malé slyšení jednak spojení karty řidiče a řidičského průkazu. Já si myslím, že si musíme uvědomit administrativní i finanční dopady, musíme je změřit. Například pro zemi jako Belgii to bude znamenat eh, více nákladů, více než 8 milionů euro. Pokud se na to podíváme celoevropsky, tak odhad, který komise pokud je o administrativní náklady, je příliš nízký. To znamená prověřit to a také následné náklady, protože eh, vzít někomu kartu řidiče je jedna věc, ale řidičský průkaz je věc druhá, takže eh, pokud bude nějaký problém profesní, je třeba vědět, zda ty osoby budou také takto osobně postiženy tím, že nebudou mít najednou řidičský průkaz, takže to bychom měli také zvážit. Druhý bod. Pokud je o výjimky, Myslím, že tady bychom měli upozornit komisi, je to možné říct si jasněji, že tady by ten prostor mohl být menší, protože ta interpretace v jednotlivých státech pokud jde o řemeslnické firmy, se velmi liší a já se k tomu zase vrátím, nemohu jinak. Já bydlím v příhraničí a u nás může někdo klidně jet se svou dodávkou, pokud eh, pojede do Německa a přejede tam, tak bude muset dokládat řidičský průkaz, kartu řidiče, nevím, jak to vypadá v Nizozemí, ale nemyslím si, že to bude úplně podobné jako mezi Belgií a Německem. To znamená, že ten prostor té, toho výkladu jednotlivých států je třeba zúžit tak, abychom měli něco, co se dá použít pro eh, celou Evropu. Já si myslím, myslím, že i Rakousko má různý interpretační prostor. Pokud se poskytne 100 kilometrů jako výjimka, tak to bude možná ještě zajímavé. Ale i tady bude ta interpretace z Bavorska, pardon, ne z Rakouska, z Bavorska opravuje se řečník, ale možná někde jinde bude ta interpretace jiná. Takže přeshraniční aspekt bychom měli zohlednit a poslední věc, ještě jednou vyjádřím své obavy a pochybnosti, když jde o technologie a zákonodárství. Už teď jsme v době, kdy máme trojí kontrolní zařízení v Evropě na silnicích. Nevíme, jak probíhá kontrola, nevíme, kdo ji dělá. I když mám úctu k těm, kdo kontrolují, my jsme zažili kontrolu, když jsem zorganizoval cestu k nám jenom abychom ukázali, že skutečně někteří sebou mají knihu a přístroj na kontrolu a ta interpretace je skutečně velmi odlišná. Nechci, abychom se dostali do situace, kdy zítra budeme mít zase novou technologii a ty tři staré původní budou také v provozu. Já si myslím, že jednoho dne to musíme utnout. Ta kompatibilita, které se dnes říká interoperabilita, by, to bychom měli prověřit do budoucna a zjistit, co se dá upgradeovat a říci k tomuto datu určité vozy, které nemají to vybavení, dostanou výjimku do tohoto dne, ale 90 technologického evropského jízdního parku musí být vybaveno tím a tím. Bohužel nemůžeme harmonizovat pokuty a postihy, ale alespoň techniku bychom eh, harmonizovat mohli. Čili to jsou mé tři body pro zpravodajku s ohledem na komentář eh, komise. Děkuji. Vyslechneme si komisi. Uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem poslancům, kteří přispěli do diskuse. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodajce za její otevřenost, diskutovat a spolupracovat. Děkuji za její zprávu. Eh, stejně tak jako za příspěvky dalších kolegů. Myslím si, že je důležité pokračovat v diskusi na toto téma a my určitě v této diskusi budeme pokračovat spolu se spravodajkou. Několik bodů, které bych chtěl zmínit. Někteří z vás hovořili o úloze tohoto vybavení. Hlavní úlohou je Eh, zajistit dodržování sociálních ustanovení. Nicméně, nyní jsme v jiné době než v 80. letech. A eh, tehdy eh, jsem se tímto tématem zabýval, když jsem přišel do komise. A hovořil jsem s různými kolegy A tehdy samozřejmě eh, cílem bylo eh, trochu něco jiného. Jednalo se pouze o zařízení, která zaznamenávala eh, dobu řízení. Neměli bychom zapomenout na tuto příležitost. Toto zařízení bylo původně pouze pro dodržování doby práce, nicméně nyní může být využíváno také pro další účely. Je zásadní, aby zde eh, Toto nové zařízení má možnost dálkové komunikace a také možnost určovat polohu. Eh, mohou ho využívat malé a střední podniky pro nejrůznější účely. Myslím si, že eh, myšlenky zpravodajky týkající se Mm, spojování různých systémů je určitě dobrá možnost, na kterou bychom neměli zapomínat. Několik bodů. Souhlasíme s tím, že 24 eh, měsíců je eh, dobrá lhuta oproti 40 měsícům. Souhlasíme s tím, že aktiv přenesené pravomoci jsou eh, dobrou cestou. Dále harmonizovanější školení kontrolorů to je také dobrá myšlenka, aby zde byla jednotnost. A dále se zde zmiňuje společná definice velmi závažných přestupků. Já bych chtěl říci, že je potřeba, aby se zde nezacházelo příliš daleko. Máme zkušenost s prosazováním. Myslím si, že bychom se zde měli přesunout od eh, spíše technické definice a přejít k právním aspektům, které souvisí s právním základem. Nicméně zde bychom měli mít jasnou definici toho, co je závažné porušení. A dále zpracovávání osobních údajů, to je samozřejmě také důležitá věc. Celá řada z vás zmínila spojení řidičského průkazu s kartou řidiče. Myslím, že je důležité nesměšovat soukromý život eh, s profesní aktivitou. Neměli bychom se dostat do situace, kdy eh, přijdete o svoji chytrou kartu a poté nemůžete řídit ani v soukromí svůj automobil je potřeba, aby eh, ty dvě funkce dokumentů nebyly směšovány. Myslím si, že zde budeme muset najít nejvhodnější přístup. Musíme zajistit, aby takovéto spojení nějak neznemožňovalo správné využití dokumentu. Dále výjimky. Paní Durá eh, toto téma zmiňovala. Nejde o to, že eh, by lidé, když žijí někde na venkově, řídili čtyři hodiny, šli do práce a poté z práce řídili zase čtyři hodiny. Eh, samozřejmě potom by se pravděpodobnost eh, nehody zvýšila o 30-40 Ta myšlenka 100 kilometrů se objevila po určité analýze. Předtím jsme měli 50 kilometrů, ale nyní nám jde o to, abychom usnadnili profesní aktivitu. Eh, samozřejmě existují případy, kdy Člověk může jet po dálnici a neřídí až tak dlouho, ale přesto musíme být realističtí. Nemůžeme se dostat do situace, kdy způsobíme problémy lidem, kteří musí takovýmto způsobem dojíždět. Úzce to souvisí eh, také se řemeslníky, kteří musí často daleko řídit, aby mohli pracovat a poté se také vrátit. Provedli jsme hodnocení dopadu a toto byl takový, řekněme, limit, který umožnil eh, bezpečnost na silnicích a řekněme 8 hodinovou pracovní dobu. Jsou zde ještě další body, které bych chtěl zmínit. Skutečnost, že máme sdělení o tachografu, usnadňuje inspekce Neměli bychom zapomínat na možnost, která zde existuje. Komunikační zařízení umožňují nebo usnadňují inspekce a kontroly automobilů a myslím, že je potřeba si být vědom přidané hodnoty na tomto místě. A na závěr existují další organizace, jako je eh, SEM, která se zabývá normami. Eh, myslím, že bychom se mohli zamyslet nad tím, jak některé věci nedávat přímo do nařízení. Eh, zmínila to paní Foster. Tím, že se převádějí některé prvky z příloh do hlavní části nařízení, to může představovat v budoucnosti problémy při přizpůsobování se technickému vývoji. Takže je potřeba mít eh, na paměti to, eh, jak daleko můžeme v této věci zajít. Je potřeba, abychom měli eh, kompletní regulatorní nástroj, ale zároveň musíme zajistit, aby bylo možné tento nástroj pravidelně aktualizovat musíme se tedy zamyslet nad tím, co je možné z příloh převést do hlavní části textu. Myslím si, že nemůžeme vyřešit eh, všechny sociální problémy prostřednictvím eh, technického nařízení. Tomu bychom se měli vyhnout. Děkuji. A závěrem dám slovo paní Tykau, zpravodajce. Mulțumesc, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem kolegům za poznámky a také i komisi. Naším záměrem je zlepšit eh, digitální tachograf v tom smyslu, že by měl být užitečným nástrojem pro řidiče a uživatelsky příjemný. Bohužel dnes ty tachografy Eh, nenabízí eh, řidiči mnoho informací. Proto bychom rádi, aby i jim hodně pomáhal při mm, plnění příslušných předpisů. Také zcela souhlasím s tím, co řekla paní Durand, a to, že naším cílem zde je mm, zlepšit bezpečnost na silnicích. Já osobně jsem proto, abychom odstranili výjimky. Já si myslím, že ten 50-kilometrový eh, limit byl lepší. Já vím, že komise si provedla studii a že maximum by mělo být 100 kilometrů. A jsem si jistá, že asi mm, zde k tomuto dostanu hodně pozměňovacích návrhů, třeba snížit eh, tu vzdálenost na 50, anebo vůbec zrušit výjimky, anebo naopak zvýšit eh, tu vzdálenost na 150 a určitě kolegové předloží různé návrhy. Pokud jde o ty dílny tak, eh, a dopravní firmy, situace se skutečně liší v členských státech, ve Spojeném království, jsou velké podniky, dopravní, mm, které zajišťují dopravu a mají i vlastní dílny. A mm, to bylo zajímavé slyšet tuto zkušenost. Ale jsou jiné země, které se rozhodly, že oddělí tuto aktivitu, to znamená dopravu od opravárenství nebo od dílen. A návrh komise je úplně to oddělit. Já osobně podporuji tento přístup, avšak určitě vím, že k tomu dostanu hodně pozměňovacích návrhů a jsem přesvědčena, že nalezneme nejlepší řešení s kolegy. Je důležité, abychom mm, především posílili ta ustanovení o ochraně osobních údajů a abychom neměli automaticky nastavené sankce. Co se týče té integrace dokumentů, jak řekla komise, tam, když by došlo ke sloučení té karty řidiče a řidičského průkazu, tak toto by nemělo eh, ale se některá některak dotknout osobního života eh, řidiče. A pokud se dopustil nějakého profesního pochybení. A já to říkám proto, poněvadž eh, v tom integrovaném informačním systému, ke kterému by měly přístup dvě instituce, tak ministerstvo dopravy a ministerstvo vnitra, tak obě instituce by tam vkládaly údaje a například by tam byla vložena informace, že třeba na určitou dobu byla pozastavena mm, platnost té karty řidiče, nebo e, že e, tedy mm, třeba řidičský průkaz byl, e, bude platný na určitou dobu a tak dále. Tady jde o to mít možnost tyto informace prověřovat a já si myslím, že tady s tou integrací databází nebude technický problém. Ale podle toho, co říká komise, tak to vypadá, že to zatím není dostatečně dobře připraveno. A musíme ještě dostat hlubší analýzu dopadu. A tak, abychom, tak, aby až nastane toto sloučení, ta integrace, tak aby to eh, bylo provedeno postupně a aby členské státy se na to mohly řádně připravit a investovat. Teď pokud jde o některé ty otázky kolegů, tak třeba eh, ta pohotovost, to je důležitá koncepce. Když řidič třeba sedí v sídle společnosti, tak neodpočívá. Tam dělá třeba jinou činnost. A eh, takže to je třeba započítat. Eh, eh, takže každá činnost eh, se musí zvážit zvlášť. A teď pokud jde o přílohy. Já jsem pouze převzala některé ty aspekty z příloh, ty, které jsou důležité většinou. Hm, komise e, změnila nebo mění tedy přílohy prostřednictvím delegovaných aktů, ale bohužel e, přílohy a nařízení obsahují velice detailní technické podmínky a e, byly novelizovány asi desetkrát v posledním období, naposledy v roce 2009. A i komise připustila, že některé z těchto příloh již nejsou aktuální. Pokud vím, rada by si přála vypustit přílohy a zavést přechodné období a proto jsme měli za to, že některé důležité aspekty z příloh by se měly zahrnout do normativní části, tak, aby se omezil mandát komise eh, přijímat změny prostřednictvím delegovaných aktů. Tím skončím a budu se těšit na připomínky a pozměňovací návrhy kolegů. Budu vstřícná k dalším diskuzím. Eh, konalo se slyšení, já jsem se sešla s odbory, a e, tedy s odbory e, řidičů také. Sešla jsem se s GRC a také jsem se pokusila se sejít a vyslechnout názory všech, kterých se toto nařízení týká. Nejprve musíme schromáždit informace, tak abychom mohli připravit argumenty e, pro tento zákonodárný proces a určitě se těším na vaší spolupráci. Děkuji, paní Tykau, říká pan předseda. Připomínám, že termín pro pozměňovací návrhy je 15. březen. Paní Foster, já se omlouvám, mm, že z tohoto vstupu já jsem zmínila jednu věc a to Eh, to je ten zvýšený počet eh, ukrajinských ruských eh, nákladních aut, které jezdí po Evropě, a takže to se týká všech členských států. A jak tedy řešit tyto situace? Protože toto se týká evropských, ale ani komise ani jste se k tomu nevyjádřili, takže možná by se někdo z vás mohl k tomu stručně vyjádřit. Děkuji. Euh, komise, komise by se chtěla à k tomu. Musí respektovat evropskou legislativu. Právě v pátek eh, se o tom bude diskutovat v Ženevě, eh, jak to zajistit. Samozřejmě tady jsou kolem toho velké obavy, ale mm, takže uvidíme, jak je přesvědčíme o výhodách této normy. A diskutuje se o tom v rámci OSN, Eh, tak, aby oni aplikovali stejné zařízení, jako máme my zde v Evropě. Děkuji. Paní Tykau. Ano, eh, v úvodním ustanovení číslo 17. Eh, și în considerentul v ustanovení 17 prámbole nařízení, tam je právě zmínka o AETR, to je dohoda, o které se jednalo v OSN a to znamená, řidiči se sousedních zemí musí používat zařízení podle přílohy 1b. Výborně, já si myslím, že to je dobré slyšet toto upřesnění, děkuji a připomínám, že po změňovací návrhy je třeba předložit nejpozději do 15. března. Tím jsme vyčerpali program, žádná další témata nás nečekají. Takže děkuji všem za pozornost a připomínám, že příští schůze se koná v 15 hodin 20. 20.